Vážení kolegové, dámy a pánové, já přejdu do svého mateřského jazyka. Takže máme krátké zasedání výboru Agri, potom následuje zasedání koordinátorů. Musíme nejprve oznámit ještě výsledky ze včerejšího hlasování a potom potřebujeme ještě závěrečné hlasování. To dnešní zasedání je streamováno a máme tlumočení do francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, češtiny a polštiny. A když nehovoříte, tak mějte prosím roušky. To samozřejmě platí pro kolegy tady v místnosti. Samozřejmě ne pro ty kolegy, kteří nás sledují prostřednictvím videokonference. Chtěl bych vám připomenout, že potom bude zahájeno hlasování zhruba ve 12.10 a bude ukončeno ve 13 hodin 30. Nyní bych chtěl ohlásit výsledky včerejšího hlasování. Dobře, takže přejdu do angličtiny. Kompromisní návrh 1 přijat, 2 přijat, 3 přijat, pozměňovací návrh 9 zamítnut, 13 přijat, kompromisní návrh 4 přijat, 23 přijat, 24 přijat, 26 zamítnut, 28 přijat, 29 přijat, kompromisní návrh 5 přijat, 39 přijat, 40 přijat, 41 přijat, 42 přijat, 45 zamítnut, 46 zamítnut, 47 zamítnut, 48 zamítnut, kompromisní návrh 6 přijat, 53 přijat, 54 přijat, 55 přijat, 56 přijat, 57 přijat a 58 přijat. Tolik tedy výsledek včerejšího hlasování ohledně způsobu financování zelené dohody. Takže, vážení kolegové, obdrželi jste výsledky prvního hlasování prostřednictvím e-mailu a Nyní jsem to také oznámil a nyní můžeme přistoupit ke druhému a konečnému hlasování ohledně stanoviska pro investiční plán pro udržitelnou Evropu, jak investovat zelenou dohodu. Druhé hlasování proběhne od 12.10 do 13.30. Budete vyzváti, abyste dali, předali svůj hlasovací seznam prostřednictvím aplikace iVote z vašeho iPhoneu nebo iPadu. Obdrželi jste jeden hlasovací lístek pro konečné hlasování k tomu návrhu pozměněného stanoviska, to uploadujete do iVoteu, do informačního panelu vlevo nahoře dáte své jméno, které vyberete ze seznamu poslanců a vyplníte svůj hlas stisnutím tlačítka. Můžete předat svůj hlasovací lístek přímo v iVote tím, že stiskněte play vpravo nahoře na obrazovce a zvolíte Submit my ballot. Po úspěšném vložení vás aplikace vybídne, abyste vygenerovali PDF hlasovací lístek, který podepíšete a pošlete ho z vaší oficiální e-mailové adresy Evropského parlamentu na agrivote.europarl.europa.eu. Hlasovací seznam musí být předán po zahájení hlasování a nejpozději ve 13.30, kdy bude hlasování uzavřeno. Seznamy obdržené mimo toto časové období nebudou akceptovány. Jakmile bude zahájeno hlasování, obdržíte také e-mail a také oznámení od iVote, které potvrzuje, že hlasování je zahájeno. Pokud neobdržíte toto oznámení, i přesto můžete hlasovat. Po ukončení hlasování ve 13.30 sekretariát sečte hlasy a konečné výsledky budou oznámeny písemně. Nyní se dostáváme k ověření uznášení schopnosti pro druhé hlasování. A za tímto účelem bych chtěl požádat všechny poslance, kteří dnes hlasují, aby požádali o slovo tím, že aktivují příslušné tlačítko v softwaru pro vzdálenou účast. Vaše žádost o slovo umožní ověření minimálního počtu voličů, který je potřeba na přistoupení k hlasování. Potřebujeme ještě více. 8, 9, 10. šest poslanců je tady v místnosti a více než deset, dvanáct nebo třináct teď, kteří se účastní vzdáleně. Takže mnohokrát děkuji. Nyní jsme ověřili, že jsme dosáhli potřebné usnášení schopnosti a můžeme přistoupit k hlasování. Vemte prosím na vědomí. Náhradníky, kteří se účastní hlasování, Michaela Šojdrová nahrazuje Juana Ignacia Zoido Alvareze a Irene Tolere nahrazuje Dačana Čološe. Sara Mino je také nahrazena a Martin Hoisling je nahrazen. Zahajujeme hlasování nyní. Prosím, mějte na paměti, že Máte čas do 13.30 na předání hlasovacího seznamu prostřednictvím iVote a na poslání podepsaného hlasovacího lístku prostřednictvím e-mailu. Nyní se dostáváme k bodu 9 na pořadu jednání různé. Pokud nemáte nic do různého, žádnou žádost, tak se dostáváme k bodu 10 naše příští zasedání bude 15. července 16.45 až 18.45 s ministrem Klöcknerem pro zahájení diskuzí s německým předsednictvím. Tímto tedy končím jednání. Uděláme si dvě minutky přestávku a poté začneme schůzí koordinátorů in camera. Takže všichni poslanci, kteří nejsou koordinátoři, musí místnost opustit nyní. Takže tímto končím zasedání. Děkuji.